pracovníků, ale ve skutečnosti tak tomu není, protože eh, tato situace eh, znamená, že, bonif, že z toho profitují jenom ti, kteří už mnoho mají a stále více se vykořistují pracovníci. Eh, ti, kteří z toho získají, jsou připraveni udělat cokoliv, aby tento systém byl zachován. Pokud Evropská unie nezmění své paradigma radikálně, mm, tak se lidé odpojí. Vidíme příklad Brit Británie, ale ten zřejmě některým nestačil. Děkuji mnohokrát. Ehm, pan Koch, jedna minuta. Eh, vážené kolegyně, kolegové, eh, když eh, si zneužíváme nebo špatně vykládáme jednací řád, tak dostávám strach. Mm, já jsem byl před nějakým časem na parkovišti na dálnici A4 v Německu a hovořil jsem se řidiči z Polska a z Rumunska a všichni říkali to tež. Za prvé cítí, že jsou vykořišťováni. Když se podíváte na jejich eh, minimální mzdy nebo eh, na to, eh, kolik času stráví mimo rodinu, na to si ani nedovolí stěžovat. Dále vědí, že pracují pro firmy, které jsou pouze z poštovními sránkami a že skutečně eh, se s tím nic nedělá. Takže kolegové, prosím, nezavírejte oči před realitou, eh, protože profesionální řidiči si od nás zaslouží konstruktivní řešení eh, vlastních problémů. Paní Regner, jedna minuta. Děkuji vám. Katastrofální pracovní podmínky eh, řidičů kamionu musíme zlepšit. O to jde. Také já, eh, pane Kochu, hovořím s těmito řidiči na parkovištích na rakouské hranici a v podstatě slychám to tež, co jste řekl. Oni tráví eh, dlouhé dny za volantem, 15 hodin denně. Pracují na parkovišti, žijí na parkovišti a Eh, jsou tedy, eh, nebo bydlí v mm, minimální kabině eh, kamionu. A když se ptám, co chtějí, tak říkají, chceme pořádnou mzdu, slušný plat, chceme být pravidelně se svou rodinou. My prostě nemůžeme toto dále takto tolerovat. Chceme, aby na evropských silnicích platila pravidla, Eh, pracovního trhu a respekt vůči těmto řidičům, kteří pracují tvrdě. Pan Van Dalen, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, toto téma má zásadní význam a je důležité, abychom zajistili, aby naši řidiči mohli pracovat za nejlepších podmínek. To mezi jinými pro mne znamená, že musíme dohlížet na to, aby byly dobrá parkoviště, aby jich bylo dostatečný počet, aby byla bezpečná, aby byla dobře vybavená nemůžeme tady jít tou cestou úplně nejnižších podmínek, aby ta práce mohla být prováděna řádně, musí být všichni řidiči stejně odměněni, stejné peníze za stejnou práci. Paní předsedkyně, zákony se musí uplatňovat, pouze tak to budou řádné, nicméně v praxi existuje velká vzdálenost mezi teorií zákona a toho, co vidíme v realitě nemáme dostatečné údaje, měli bychom provádět více kontrol. A v rámci uplatňování zákona by mělo, nemělo docházet k diskriminace na žádné úrovni a také zaútočit na ty, kteří zneužívají zákon. Mikro. Paní Meissner na jednu minutu. Paní eh, předsedkyně, eh, kolegyně, kolegové, jde o to, že v na společném trhu se hodně zboží převáží a značná část je na silnici. Samozřejmě chceme cestovat bezpečně, takže je třeba, aby byly dodržovány doby odpočinku a také, aby byly eh, eh, řádné podmínky pracovní. Hovořili jsme tady už o eh, firmách, které jsou jenom poštovními schránkami a chceme, aby se našim řidičům dařilo dobře. Zároveň eh, myslíme na to, že samozřejmě eh, máme v Evropě různé nápady, různé myšlenky, různé regiony, ale my eh, máme nedostatek řidičů a proto chceme pro ně zlepšit pracovní podmínky. A ještě další věc, která myslím, že by neměla být. A my potřebujeme jiná pravidla pro autobusy a pro eh, řidiče kamionů. Potřebujeme to skutečně vyřešit. Paní Vieux, jedna minuta, děkuji. Paní předsedkyně, i já se strašně zlobím, protože obstrukce rozpravy, to je to poslední útočiště, které chtějí využít, nemají žádný konstruktivní přístup, aby eh, eh, eh, Evropská unie, poslanci spolu jednali s představiteli těchto pracovníků a to se neděje a proto vzniká obrovská propast a obrovský důvod pro zlost protože máme tak obrovské množství pozměňovacích návrhů. Hovoří se o vysílání pracovníků od prvního dne a dokonce sami eh, představitele těchto společností. My jsme viděli nejenom vedení společností, ale také odborové organizace, kteří chtěli něco a právě proto jsem to chtěla, aby se to vyřešilo ještě v, této, eh, v tomto funkčním období, aby ty podmínky byly příznivější, eh, aby tam byla úplná transparentnost, aby skončily nekalé praktiky. A když se podíváme na text o kabotáži, tak vidíme, že právě tento text byl schválen ve výboru a proto mám velké obavy o demokracii v této unii. Děkuji, pan Marinesku, jedna minuta. Eh, Děkuji. Já bych si přál, Eh, aby toto bylo eh, právně ošetřeno na úrovni EU, eh, abychom se vyhnuli situacím, kdy třeba mezi Německem a Francií není možné ani si chránit vlastní odvětví průmyslu. Chci, aby však tato právní úprava byla rovnoprávná, transparentní, příznivá pro všechny členské státy, nikoli jenom pro některé. A Návrh, který před sebou máme, je pouhým pokusem o protekcionismus pro některé regiony EU. A rád bych pozval kolegy, aby se neskrývali za sociálními zájmy. I já si přeji dobré pracovní podmínky pro všechny v tomto rezortu. To je důležité samozřejmě, ale současně je důležité také eh, vypustit všechno, co je v rozporu se smlouvou a ehm, eh, Samozřejmě nesmíme popírat svobodu ehm, poskytování služeb, svobodu zaměstnávání. Chceme, aby toto bylo staženo a upraveno. Děkuji. Pan Kristensen, prosím. Tak for No. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Kilenen, pan Talička, pan Ertuk dosáhli kompromisu a to je dobré východisko, abychom tedy toto vyřešili, abychom měli rovnovážná pravidla, abychom zlepšili pracovní podmínky pro řidiče v Evropě a zajistili také férovou konkurenci pro společnosti v tomto odvětví a také, aby se vylepšila silniční bezpečnost. A já doufám, že většina v této sněmovně podpoří tu výtečnou zprávu vytvořenou spolu s pravodají kteří dosáhli těchto tří kompromisů v rámci balíčku. Myslím, že je zřejmé, je zřejmé, že nyní tu čelíme destruktivním složkám a učiní maximum, aby nám zabránili dosáhnout rozumného kompromisu na úrovni EU. A stále jsou tu lidé, kteří chtějí takto e, vést konkurenci za velice špatných podmínek. Nepřijměme něco takového a připravme se na řádné hlasování. Pan Kirčuk, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Je dobré, že probíhá rozprava, protože to tady přivádí různé náhledy na komplexnost tématu. Balíček Mobilita 1 vede tady k této myšlence nastavení jednotného trhu, ale um, Mm, tento jednotný trh by se měl vyvíjet, neměl by být podkopáván. A samozřejmě řidiči si zaslouží správné podmínky, protože toto je složitá profese. Nicméně toho nedosáhneme, když budeme ničit biznis, který se tu rozvíjel na základě principu volného trhu a pouze v mé zemi odpovídá 17% HDP a umožňuje živobytí stovkám tisíc eh, obyvatel. Takže prosím, neničme tady toto, ty podmínky a, a je důležité, aby nebo některé části tohoto textu poukazují na tom, že jsme se tady nedohodli a my nemůžeme být nezodpovědní, nemůžeme přijmout nepropracované texty, protože to bude mít zásadní dopady na miliony lidí. Kolegyně, kolegové, eh, právě eh, tohoto eh, velmi důležitého tématu Eh, zažíváme to, jak rychle se dosáhnout neusnášení schopnosti Evropského parlamentu díky prosazování národních pozic. My bychom naopak měli co nejlépe spolupracovat na eh, hledání těch nejlepších řešení. Napříč frakcemi se to nepovedlo a naše úsilí zkrachovalo jak ve výboru, tak zde na plénu. Zdá se, že zacházíme do extrému a e, vidíme, jak toxické je, když se zde bojuje za partikulární zájmy. My bychom skutečně měli přestat e, vnímat e, jiné názory jako bariéry a propadat protekcionismu. My skutečně Eh, děláme více škody než eh, eh, užitku a opravdu nemáme žádné kompromisy. Paní Breso. Děkuji, paní předsedkyně. Balíček mobility představuje velice náročnou práci, kterou které se chopily příslušné výbory proto, aby vyřešili situaci v, v sektoře, ve kterém panuje divoká konkurence a kde panují špatné podmínky nejen pro řidiče, ale které vlastně ohrožují životy občanů Evropy na silnicích a také to navyšuje množství CO2 v ovzduší. Takže tady se jedná také o to, abychom měli kvalitní nákladní dopravu, aby se snížily emise CO2 na našich silnicích a proto musíme dosáhnout rozumné dohody ve prospěch modernizace tohoto odvětví a v zajištění bezpečnosti a kvality práce pro řidiče, a to prostřednictvím co nejdřívějšího zavedení inteligentního tachografu, aby bylo možné provádět opravdu efektivní kontroly a aby se zajistilo, že normy jsou prováděny. Je třeba být odvážní, je třeba, být, je třeba hlasovat a zjistit, zda tento náš parlament je schopen vyřešit a rozhodnout tak složité otázky. Děkuji, Pascal, jedna minuta. Ahora. Děkuji, paní předsedkyně dohod dosažených ve výboru pro dopravu vytvořily složitou rovnováhu, která byla ale nalomena zamítnutím v plénu z loňského června. Další návrhy komise podle mého názoru odpovídají jasným zájmům některých zemí ze středu Unie a neberou v potaz zájmy periferních zemí v oblasti dopravy. Přepravní um, společnosti už nejsou konkurenční. Uh, obvinuje se tu ze sociálního dumpingu, kdy se to vnucují minimální platy. Tento rázný postup jde ale proti volnému trhu. Hovoří se tu o ochraně práv pracujících, nicméně pokud chceme ochraňovat pracující a jejich povinnosti, tak bychom neměli umožňovat nedůstojné podmínky odpočinek v kabinách, provádění kabotáže, administrativní požadavky pro zajištění minima a pak také eh, pravidla týkající se pro menší vozidla. To všechno povede k navýšení nákladu, zhoršení eh, pracovních podmínek a už skončil čas pro jednání. Je zřejmé, že toto zase bude odloženo pro příští mandát a přeji vám mnoho úspěchu. Pan Liberácký, jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedající. Uh, uh Eh, eh, škoda, eh, že tady chyběli tři lidé v pondělí. To už by bylo skutečně definitivně zamítnuto. Dámy a pánové, tady skutečně nejde o únavu řidičů, tady jde o omezení přístupu na trh společný, trh mezinárodní dopravě. Je to v podstatě konkurentní, konkurenční boj. Tady vlastně říkáme některým, že nemáte právo na to, abyste byli konkurenceschopní a pokud na tom trváte, tak vám to překazíme jiným způsobem. Tady, jestliže opravdu neschválíme eh, eh, balíček, tak byl původně, původně domítnut, tak to skutečně je hazardování. Prostě eh, řidič kamionu není vyslaným pracovníkem. Hotovo. Takže raději o tom takhle nehlasujme a nechme to na příští parlament. Jedna minuta, paní Jazověcka. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní předsedající. Musím říci, že eh, balíček mobility je tedy eh, skutečně připravený do hlasování, ale je tady problém tedy s koordinací zabezpečovacích systémů a to se týká článku 14, eh, který je opravdu vysílání pracovníků. Co tam kritéria, která nelze plnit? A tady eh, skutečně by to znamenalo velký otřes, který by začal platit 10 dne na den. Tady skutečně je možné, že například eh, firma francouzská by eh, v jednom okamžiku musela začít fungovat podle eh, německého práva nebo lucemburského práva a tak dále. My skutečně musíme znovu zanalizovat tento balíček a zavést změny, které by umožnily dopravcům normální fungování na evropském trhu zde v parlamentu máme skutečně přijímat rozhodnutí, kteří usnadňují fungování eh, společného trhu a snižují náklady. Děkuji. Jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Včera ve Štrasburku a dnes v Bruselu pracující z odvětví požadují, abychom jim umožnili jistější budoucnost. Mimo tuto sněmovnu nikdo nerozumí tomu, co tu děláme, jak eh, tu rozhodujeme a toto podmiňuje tu důvěru i v Bruselu. Lidem eh, něco takového nestačí. Člověk, který se dívá na to, jak my tu hlasujeme o jeho pracovních podmínkách, tak v první řadě žádá, aby měl adekvátní platovou odměnu a aby měl zajištěný odpočinek. Řidiči, kamionisti, čekají a dívají se, jak se s nimi tady hraje dvojí hra, že je staví jedny proti druhým, že některým snižují platy a snižují pracovní podmínky. S tímto bychom měli skoncovat. Uzavřít ty eh, podniky, které jsou jenom poštovní schránky. V první řadě je třeba zajistit budoucnost a správné podmínky. Paní je jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedkyně. My eh, eh, na základě práce, kterou jsme odváděli a diskuse, která proběhla toto dopoledne, jsme se točili kolem svobodného eh, pohybu pracovníků, ale zároveň eh, zajištění podmínek pro vyslané pracovníky v oblasti dopravy. Máme směrnici, máme všeobecnou směrnici, rámcovou směrnici pro vysílání pracovníků. A pokud jde o silniční dopravu a pracující v silniční dopravě, nemůžeme rozlišovat mezi vyslanými pracovníky eh, první kategorie a druhé druhé kategorie, ať už jde o mzdy nebo sociální zabezpečení. Musíme samozřejmě eh, eh, fungovat na základě mezinárodní kabotáže a vyhnout se tomu, eh, aby vznikala rozhodnutí, která by problematizovala situaci v, Evropu, v Evropě, protože si musíme uvědomit, že máme Evropu občanů, Evropu pracujících. To je ta Evropa, v které chceme pracovat. Děkuji, pan šef, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych chtěl poblahopřát předsedovi Tajánovi, který učinil jediné možné rozhodnutí. Ani nepodporuje ty, kteří jsou pro, ani proti balíčku. On je pouze pro zákon pro legislativu legislativu. My jsme byli často vydíráni prohlášeními, že když tento balíček nebude přijat, tak členské státy um, budou činit svá vlastní rozhodnutí. Ale je toto Evropská unie, anebo jsme unii národních států, které jsou rozděleny podle nějakých spojení? My jsme v podstatě zaznamenali, že sociální dumping je výsledkem tohoto, protože západní podniky začínají vyplácet platy, které jsou polovinou běžných platů řidičům z Rumunska nebo Bulharska, aby se zabránilo této bitvě, tak nehlasovat o tomto balíčku to není slabost. Budeme bojovat za tento balíček i v příštím mandátu. Děkuji paní předsedkyně. Ano, opravdu hovoříme tu o balíčku mobility a jedná se o velice složitou záležitost i z politického hlediska. Nicméně celá věc se proměnila v určitou ságu. My se snažíme respektovat práci kolegů z různých výborů, zejména výboru pro dopravu. A není demokratické takový proces, který nyní eh, provádí Evropský parlament, abychom analyzovali 1700 návrhů na poslední chvíli. Z těch návrhů musíme zdůraznit, i z Evropské komise k nám dorazily takové nejasné, takže třeba poukázat na to, že veškerá ta práce provedená tady v parlamentu byla proto, aby se dala eh, rovnováhy eh, ten text, který předložila Evropská komise. A zároveň musíme respektovat zásadní principy eh, volného trhu, zajistit řádné podmínky pro řidiče a pro přepravu zboží. Takže mm, upřednostňujeme nemít dohodu, než mít špatnou dohodu, takže doufáme, že příští parlament dosáhne lepší dohody, než tu, kterou tu máme dnes. Žádám eh, ty, eh, kteří chtějí diskutovat, aby diskutovali mimo hemicykl a paní Cepardel. Jedna minuta. Děkuji za slovo. Ehm, vážení kolegové, je potřeba si uvědomit skutečnost, že balíček mobility navržený komise si a pak eh, s pravodajkou eh, způsobí eh, bankrot stovek společností zajišťujících dopravu, že řada takových společností zkrachuje. A to nejsou jenom ty z východu, ale celkově to bude mít negativní dopad na fungování jednotného trhu. Bude tam stále více protekcionismu a narušení hospodářské soutěže. Vážení kolegové, není přijatelné, abychom takto postupovali, protože toto se pak stane dědictvím koncem eh, našeho funkčního období. Musíme i nadále na jednu stranu zlepšovat pracovní podmínky řidičů, ale kolegové, kteří využívají těchto argumentů, eh, často eh, zapomínají na to, že je důležité mít také rozumnou cenu za přepravu do vzdálených oblastí Unie a zároveň garantovat co nejlepší možné pracovní podmínky. Je potřeba převzít odpovědnost a mít stanovené podmínky jak pro vysílání pracovníků, tak pro návrh. Pan Novakov, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, jsou tu zastánci tohoto balíčku, kteří říkají, že bojují ve prospěch dopravního odvětví, ale snaží se vlastně Eh, selhat. Byly tu určité kompromisy, kterých se dosáhlo dobrý základ pro hlasování, ale to není pravda. Musíme se vlastně eh, snažit, eh, protože poprvé tu někdo v parlamentu napsal zprávu, aniž by o tom samotný zpravodaj vědět. A to není kompromis. A zbývá několik týdnů do konce mandátu, takže opravdu tady není čas pro rovnovážné rozumné řešení. Jediným řešením je odložit to pro příští mandát, který má pět let na zpracování. Ono to není jenom o dopravě, je to o otázce zdravého rozumu. Už tu byl čas pro to, abychom zapracovali na tomto balíčku a zase po několikáté jsme selhali. Ehm, ano, došlo tu k zlepšení některých oblastí, ale celá řada věcí prostě nevyšla, tak to nechejme na dalším parlamentu. Zahajuji catch the eye, paní Adriken, jedna minuta, budu velmi přísná. Děkuji mnohokrát všem zpravodajům. Nicméně chci zmínit jednu věc. Eh, nám se nepodařilo nalézt kompromis. To, co nás, máme na stole kompromisem, není 1600 pozměňovacích návrhů, je důkazem toho, že jsme kompromis prostě nenalezli, že aby došel nám čas, abychom nějaký kompromis najít mohli. Eh, už nás čeká méně než měsíc práce a musíme nalézt nějaké řešení. Řešení, které bude založeno na těchto aspektech. Za prvé, Musíme se shodnout na všech třech balíčcích, poněvadž jsou vzájemně propojené. Pokud nebude dohodnuto nic, tak samozřejmě nemáme žádný výsledek. A za druhé, jde o soubor pravidel, která jsou univerzálně platná pro všechny, pro jednotný trh. Je nezbytné zlepšit podmínky řidičů, zlepšit bezpečnost silničního provozu, to si všichni přejeme, ale současně nemůžeme umožnit, aby některé státy a některé společnosti vytvářely kartery. s. Balčitis? Ačiū gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos keletą metų teko dirbti transporto ministru. Paní předsedkyně, vážení kolegové, já jsem eh, měl příležitost pracovat jako ministr dopravy, mám tu tedy zkušenosti, ale Samozřejmě, sociální záruky pro pracující jsou tu vysostně důležité a správně se tu poukázalo na to, že rozdělený jednotný trh bude znamenat, že provozovatele z periferii nebudou e, schopni dosáhnout na ten velký trh. Nicméně, pokud učiníme toto rozhodnutí, a tady chci poděkovat panu předsedovi Tajanimu, za to, že učinil to moudré rozhodnutí, rozhodl nehlasovat, ale Chtěl bych tedy, abychom byli odvážně udělali následující. Řidiči z Estonska a jiných dalších malých zemí pracují pro společnosti z velkých zemí, Německa, Nizozemska a dostávají stejné podmínky platové jako občané v těchto zemích a mohou se vracet, ale mají pak eh, možnosti zůstávat v hotelích. Děkuji, pan Lindgren. Eh, požádám vás všechny o klid, protože rozprava ještě nekončí. Pan Lindgren, jedna minuta. Paní předsedkyně, dnes zažíváme velkou tragédii. Eh, naše dopravní odvětví skutečně čeká, aby náš parlament rozhodl ale my je necháváme na holičkách. A, a to proto, abychom tady podporovali partikulární zájmy. Skutečností je, že mnozí členové tohoto parlamentu hlasují proto, aby Eh, řidiči byli převážně cizinci. Já myslím, že to skutečně není možné. Není možné, abychom měli třeba několik tisíc, dva, tři tisíce, dva, tři tisíce eh, kamionů, eh, které jsou registrovány někde jinde na našich silnicích. A to opravdu takto nejde. V skutečnosti je, že ten týž problém se bude šířit do další země. Musíme s tím něco udělat. Paní, Paní Wortmans? Vous aviez demandé la parole? Non. Žádal jste o slovo? Ne. Eh, Manta López. Obrigado, senhora presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Ten chaotický postoj ohledně tohoto balíčku pobility velice jasně ukazuje, jak se chápou eh, evropské instituce rozhodování o pracovních a sociálních podmínkách pracujících. A co vyvstává z těchto návrhů a z hlavních orientačních linií rady, to nás nevede k pomyšlení na nic dobrého. Zhoršení podmínek pracujících, započítávání od prvního dne při bilaterální dopravě a kabotáži. Pravidla pro kabotáž, které jsou omezující, omezují počty operacích a vše je pochybné. Ohledně času na odpočinek, ten se může prodloužit maximálně na dvě, dva až tři týdny toho období, kdy mohou mít pravidelný týdenní odpočinek, to znamená celotýdenní odpočinek. Toto je váš náhled na sociální oblast práv pracujících. Děkuji, paní Šojdrová. Merci, merci beaucoup, madame présidente. Kolegy... Eh, pokud evropský parlament nerozhodne o balíčku mobility pak budeme prodlužovat velkou nejistotu která v dopravním odvětví panuje. já se teď omlouvám svým kolegům ale mně se velmi špatně vyjadřuje protože se sama neslyším.

Děkuji, paní předsedkyně. Balíček mobility se musí schválit, protože představuje zvýhody a zvyšuje také konkurenceschopnost v odvětví. Je třeba zabránit systematické kabotáži a samozřejmě také e, zapotřebí urychlit zavádění nového inteligentního tachografu po roce 2020. Všechno toto vylepšuje podmínky volného pohybu služeb a zboží v Evropě Evropě a vytvářejí také dobré podmínky pro konkurenceschopnost a dobré podmínky pro pracující, protože v opačném případě tu bude chaos s různými legislativy v různých členských státech a to je něco jiného než společná Evropa a jednotný trh. Takže je třeba být flexibilní nebo omezit tu flexibilitu pro dobu jízdy a odpočinku, abychom zvýšili bezpečnost v silniční dopravě. Je třeba také stanovit podmínky, které mají jednoznačné dopady na pracovní podmínky, budou snižovat únavu řidičů a to vše v zájmu bezpečnosti pracujících a všeobecně účastníků silniční přepravy. Děkuji, žádám o klid a slovo má pan Šogor, jedna minuta. Thank you. Děkuji Veškeré zkušenosti s balíčkem mobility jasně ukazují, že není moudré postupovat touto cestou, zvláště pokud bychom se chtěli narychlo toto dokončit za tohoto mandátu. Nebyl to správný postup, místo abychom zabránili opatření proti jednotnému trhu. Zdá se, že se stejná restriktivní praxe ze strany komise rozšiřuje na celou EU. Nemáme žádnou legislativu, o kterou bychom se mohli opřít v, tomto, v této cestě. Šlo, jde to proti hospodářské soutěže, kterou vyloženě paralizuje zároveň diskriminuje řadu členských států a odhazuje ekologické úvahy eh, do popelnice. A zároveň, eh, kdybychom se dokázali odhlednout od zjednodušených sloganů a eh, odhlednout od protekcionismu, tak vidíme, jak můžeme postupovat, aniž bychom zvyšovali ceny pro spotřebitele. My se spíše snažíme rozdělovat Evropu. Musíme to nechat na nový mandát. Děkuji, pane pane Šogore, pan Bušaj, pan Bušaj, děkuji vám. Președintelui Antonio Tajani de a aplica articolul 175 dar retrimite controversatul. Zavádění článku 175 je kontroverzní a proto apeluji na moudrý postup všech kolegů, protože celý tento balíček je dárkem pro euroskeptiky. Nezapomínejme na to, že právě Doprava je také eh, základním zdrojem příjmů pro řadu rodin v Evropě. Nesmíme také zapomínat na to, že trh je rozdělený mezi západ a východ a potřebujeme rovnováhu mezi dobrými podmínkami pro pracující na straně jedné, dobrou úrovní bezpečnosti silničního provozu, ale současně na straně druhé musíme respektovat svobodu podnikání v EU. Děkuji. Pan Kramer. Děkuji vám, paní předsedající. To, že dnes eh, máme takový časový tlak, eh, za to může především komise, protože Juncker a Timmermans dva roky bránili paní komisařce v předkládání návrhů. A druhý bod. Samozřejmě zákon bez eh, kontroly je zákon zbytečný. Ale my máme tachografy, a e, vlastně máme tady zákon, který tady máme už od e, roku, e, už vlastně 15 let. Tady se musí skutečně kontroly zpřísnit a musí to být rychle, ne až někdy v roce 36 nebo 24. My víme, že na silnicích se hodně podvádí, jde to na úkor bezpečnosti takže skutečně zaveďme to už aspoň v roce 2022. A na závěr catch the eye, pan Goga, prosím. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já se domnívám, že všichni zapomínáme na to, že v některých z těch malých zemích jsou důchody tak nízké, 300 euro. Všem by se líbily německé platy a německé důchody. To bohužel nemáme. Nezabíjejte ty země, které podporují Evropu co nejvíce s tou strašlivou směrnicí, eh, která povede k bankrotu spousty lidí, kteří tvrdě pracují a kteří si přejí lepší platy. Eh, pomozte nám na této cestě ehm, spolupracujme, abychom připravili takovou Evropu, kde je rovnoprávnost, ale nesnažte se nás podkopávat. Děkuji. Tímto končím Catch the Eye. Pan Vela má slovo a opět děkuji předem za dodržení času. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci. Za eh, komisařku Bulc bych vám chtěl poděkovat za dnešní rozpravu všechny prvky vyjednávání, které máme na stole. Eh, nastal čas hlasovat. Balíček Mobility 1 eh, je předložen dnes pro zdokonalení silniční dopravy v EU nabídne rovné podmínky pro společnosti a země, eh, zlepšením podmínek pro práci řidičů a zvýšení možností pro kontrolu. Řeší celou řadu známých problémů, které v sektoru existují a zároveň absence nových evropských evropských pravidel povede k dalšímu zhoršování situace v přepravě na silnicích, zhoršením eh, odměňování a sociálním dumpingem poroste také protekcionismus a dumping. Eh, tento balíček pro země eh, přinese predikovatelný právní rámec a zabrání zavedení takových pravidel, které by narušovaly jednotný trh. Eh, pod dokumenty, které byly schváleny výboru trans, nabízejí jasná kritéria, eh, která také budou potírat tyto schránkové společnosti a zároveň eh, budou potírat systematickou kabotáž, profesionalizace přepravních společností s lehkými užitkovými vozidly, které budou podléhat stejným pravidlům jako mezinárodní doprava. Podmínky také zlepší, stejně jako navýšení použití digitálních nástrojů sníží administrativní zátěž pro firmy vysílající pracovníky. Pro řidiče to také přinese řadu výhod. Budou platit podmínky vysílání s minimálním ohodnocením také v hostitelské země, pravidelný návrat domů nebo do jiného místa pro soukromý odpočinek. Pro maximum čty, po maximálně čtyřech týdnech bude také zaručeno včas včetně eh, pravidelného týdenního odpočinku s povinností eh, zaměstnavateli, aby uhradil ubytování řidičů. A to vše sníží únavu řidičů a samozřejmě zvýší bezpečnost silničního provozu. Eh, balíček nabídne lepší nástroje pro vymáhání, inteligentní tachografy, geolokalizace a další nástroje, které budou lépe sledovat dobu práce a podobně a e, spolupráce s nitrostátními orgány e, pro kontrolu a dodržování pravidel kabotáže a umožnění silničních kontrol. Víme, že řada z těchto významných opatření e, představují konsensus v této sněmovně. Proto doporučujeme podpořit zprávu zpravodajů, které představují skutečně dobrou rovnováhu. Je velmi důležité dosáhnout pozitivního výsledku v balíčku mobility před volbami stav, silniční dopravy, pracovní podmínky řidičů i životní prostředí. To vše jsou příliš závažné otázky, abychom prostě ponechali status quo až do nekonečna. Situace v silniční dopravě je kritická, je potřeba ji řešit. Proto děkuji s provodem, děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji poslanci, děkuji mnohokrát. A paní Kulenen um, má slovo. Pane Kulenen. Arvoisa rouva puhemies, hyvat kollegat. Paní předsedkyně, vážení kolegové, Dosáhli jsme závěrečného kusu maratonu a doufám, že Biro bude mít dostatečnou odvahu, aby předložilo tento balíček hlasování na příštím miniplénu. A opravdu kolegové již zmínili, že celý proces byl velice složitý, že se dosáhlo těchto návrhů, protože je jich příliš mnoho. Ano, a já musím říct, že ty návrhy tu eh, vlastně prolétávají parlamentem již několik let a nic se podstatně nezměnilo. Některé skupiny dokonce poukazují, že jim nebylo umožněno dostatečné účasti na práci. Já bych chtěla říct si ENF, kdybyste se zúčastnili jediného zasedání stínových zpravodajů, kde jste se neobjevili, takže bylo jasné, že jste nebyli příliš nadšení pro věc. Někteří kolegové, nebo chtěla bych říct, eh, že děkuji kolegům za podporu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 i, I will be very... Eh, bude to velmi stručné ode mě, paní předsedkyně. I když to, to říkají mnozí. Já eh, myslím, že jsme eh, tady absolvovali kvalitní diskusi, která ukázala, že Evropský parlament je rozdělen na balíčku mobility číslo jedna a neměli bychom přijímat nesprávná rozhodnutí eh, v nesprávný okamžik. A když kolegové Ertik, eh, Telička a i Evropská komise tvrdí, že zde máme kompromisy, není to pravda. My máme kompromis pouze o kabotáži, na čemž pracoval Ismail Ertuk, a e, i když víme, že tedy e, máme zde obtížnou situaci, e, poněvadž se nám nepodařilo dosáhnout kompromisu v dalších částech balíčku. Je to velice špatné pro Evropskou unii i pro Evropský parlament. Děkuji vám. Na závěr pan Ertug. Yes, thank you very much. Děkuji. Vážení kolegové, paní předsedající, myslím si, že ta debata z poslední hodiny a půl nám opět ukázala, jak je zapotřebí mít celoevropské řešení. A já vás mohu všechny ujistit, všechny kolegy v této sněmovně, že použiji ty následující dny, abych opět opět se snažil dosáhnout řešení. A vyzývám všechny kolegy, aby se sjednotili a byli otevřeni pro mé návrhy, a opět tady musím eh, konstatovat, že jsme našli řádné kompromisy. Možná nejsou přijatelné pro všechny kolegy, ale my se budeme snažit opět. A já jakožto zpravodaj a koordinátor za socialisty se pokusím dosáhnout konečné kompromisy. Ale co musíme udělat a předložit? Musíme zajistit to, že legislativa bude napravena ještě v tomto mandátu a musíme předložit řádnou legislativu pro řidiče a pro ty řádné společnosti, tak jak si to zaslouží. To je naše povinnost a toto musíme udělat. Děkuji, vážení kolegové. Společná rozprava končí a e, hlasování další části. Děkuji. ještě mám jedno oznámení. Pan Jacek saryusz wolski opouští skupinu nezařazených poslanců a zařadí se do skupiny EKR s platností od 27. března 2019. A nyní začneme s hlasováním. Zpráva Mihajlova. Tady se jedná o zdroje na zvláštní příděl pro iniciativu na podporu zaměstnanosti. Zahajuji jmenovité hlasování, uzavírám. A přijato. Gratuluji paní zpravodajce. První čtení parlamentu je tímto ukončeno. Nyní zpráva Věgač, obecná úprava spotřebních daní. Také jmenovité hlasování zahajuji nyní. Už jste hlasovali, uzavírám hlasování. Přijato. Gratuluji zpravodaji. A nyní zpráva Mihajlova produkty, jež mohou využít osvobození nebo snížení tzv. přístavní daně. Zahajuji hlasování. Už jste hlasovali, uzavírám hlasování a přijato. Nyní tu máme zpráva Pance Ripreda Engel Gerens, nástroj pro sousedství a rozvojovou mezinárodní spolupráci. Pozměňující návrhy 535 až 551, kdo je pro? proti, kdo se zdržuje, zamítnuto. A nyní návrh legislativního aktu, první blok pozměňovacích návrhů, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 ve dvou částech, kdo pro, proti, přijato, druhá část pro, proti, přijato. 41, první část, kdo je pro, Prověříme si eh, v druhou část. Dobrá tedy, takže druhá část pozměňovacího návrhu 35. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato. Pozměňovací návrh 41, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 118. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pro. Druhá část. Pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 182. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 190. První část. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato, 336, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 479, kdo je pro, první část, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 537, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 538 zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Návrh 84, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. 539 zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto 540, zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto 108, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 541, kdo je pro? Proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto. Ověříme, prosím, zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto podstatnou většinou. Návrh 109, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 542, zahajuji hlasování. Uzavírám. A zamítnuto. 543, zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. Návrh 111. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 544. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. 545D. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto 132 až 136, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 546, zahají hlasování, uzavírám. Zamítnuto. 279, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 547, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 359, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato 548D, zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto 415, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato 549D, zahajuji hlasování. Uzavírám. A zamítnuto 454, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 550 D, zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto 465, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 553, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto 466, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 555. 555, kdo je pro? Takže ještě jenom 555, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme, zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o na legislativní návrhu, hlasujeme jmenovitě. Uzavírám hlasování. Přijato. A nyní návrh legislativního usnesení, návrh 552. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto 536, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 554, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme, zahají hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. První čtení v parlamentu je tímto ukončeno. A nyní poslední hlasování. Zpráva Sala Franka Fleckenstein, nástroje předvstupní pomoci. A, a hlásí se McAllister, pan McAllister. No, <laughs> Nakonec se nehlásí, takže jsem to špatně pochopil. Takže pozměňovací návrh 130 hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. A návrh legislativního aktu, první blok pozměňovacích návrhů, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato na ústní pozměňovací návrh pana Soltese. Prosím o vysvětlení. Já bych eh, chtěl eh, tady předložit pozměňovací eh, návrh, návrh 37.5g místo boje proti klimatickým změnám, abychom eh, tam měli tackling climate change, to znamená řešení klimatických změn. Děkuji. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není. Takže můžeme hlasovat o návrhu 123, takto obměněném tímto ústním pozměňovacím návrhem. Pane Soltese, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. tímto padá 58, nyní 124, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 125, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 126, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 127, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 128, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 129, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o návrhu výboru. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato podstatnou většinou. Gratuluji zpravodajům. A nyní provedeme dvouminutovou přestávku a poté nastane vysvětlení hlasování.